SPD a EPP žádosti o změně nominaci ve výborech a delegacích. Jejich seznam bude připojen k zápisu z této schůde, schůze a pakliže nedorazí do doby zveřejnění tohoto zápisu na